Takže předávám slovo zástupci komise, pan Oliver má slovo. Mr. Commissioner, you have the floor. President, uh, honorable members, uh... Pane předsedo, vážení poslanci, beru na vědomí, že mnoho z vás považuje program na dodávání potravin nejchudším za velmi důležitý. Sociální dimenze Evropské unie je nesmírně důležitá především v období krize. jako je ta současná. Nezaměstnaní, zranitelné skupiny a sociálně vyloučení očekávají, že Evropa prokáže solidaritu a že jim bude praktickým způsobem pomáhat. Nejdůležitějším nástrojem Evropské unie na podporu zaměstnatelnosti eh, okrajových skupin, eh, to zůstane samozřejmě zásadní věcí i nadále. To je důvod, proč komise se rozhodla zajistit minimální rozpočet, který bude představovat minimálně 25 eh, politiky soudržnosti a zároveň 20 eh, eh, v každém členském státě by mělo být investováno do sociálního začlenění. Chceme posílit Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a prostřednictvím toho ukázat naši solidaritu s propuštěnými pracovníky. Komise se domnívá, že program na pomoc nejchudším osobám v Unii by měl být součástí těchto snah. Tvrdou realitou je to, že vždy v naší společnosti budou lidé, kteří budou potřebovat takovýto program. A to je důvod, proč návrh komise na víceletý finanční rámec se snaží o to, aby eh, v rámci okruhu 1 bylo toto financování. Zde to spadá pod eh, cíl snižování chudoby strategie EU 2020. Zároveň to bude nejlepší způsob, jak eh, se vyrovnat se tím právním problémem, který byl vznesen vůči současnému programu. Právní základ současného programu představoval určitý progra- eh, problém. Komise to samozřejmě bere na vědomí, ale v žádném případě se nechceme vzdát našeho práva iniciativy. Podle našeho názoru evropský rozpočet by mohl i v budoucnu podporovat potravinovou pomoc jako součást snahy boje proti chudobě. Komise se snaží hledat různé způsoby, jak začlenit tento program do rámce politiky soudržnosti a zároveň maximalizovat podporu z jednotlivých kohezních fondů. Potřebujeme vypracovat model, který bude efektivní i realistický. Na závěr bych chtěl poděkovat parlamentu za velice dobrou spolupráci a za to, že přišel s tímto bodem do rozpravy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní budou hovořit zástupci politických skupin jako první za EPP bude hovořit pan Sěkersky. ho února jsme odhlasovali v druhém čtení tento návrh a rozhodli jsme se, že přijmeme text, jehož cílem je i nadále rozdělovat potraviny nejchudším osobám v období 2012-2013 až do závěru finančních perspektiv. Během diskuze ohledně budoucnosti tohoto programu parlament několikrát vyjádřil podporu tomuto programu v rámci příštího víceletého finančního rámce. Rezoluce, kterou jsme přijali před určitou dobou, uvádí, že je nutné najít možnosti, aby bylo možné pokračovat v tomto programu ve prospěch nejchudších osob během příštího víceletého finančního rámce až do roku 2020. Je nutné najít právní základ, který by nemohl být spochybňován ze strany dvora a je nutné najít také prostředky, které by odpovídaly 500 milionům eur. A to proto, aby osoby, které závisí na těchto potravinách, se neocitly ve velkých potížích. Musím říci, že než jsme hlasovali 15. února Pan eh, komisař Andor zareagoval na naše otázky, zvláště na otázku paní Beres, která se týkala budoucnosti tohoto programu, zvláště budoucím obdobím eh, finančního víceletého rámce. Bylo nám řečeno, že tento program budoucnosti by měl být eh, financován v rámci prvního okruhu rozpočtu a podle názoru komise Toto zapadá do strategie Evropa 2020, jejímž cílem je bojovat proti chudobě. Zástupce komise prohlásil, že je nutné využít práva iniciativy pro zajištění tohoto programu a to zvláště během vyjednávání o rozpočtu. To je velmi důležité prohlášení. My tedy budeme i nadále pokračovat ve sledování aktivity komise z hlediska naší rezoluce a prohlášení zástupce komise, které zaznělo pod určitým tlakem, eh, bude, doufejme, předmětem koncensu na radě a doufejme, že komise zohlední názory mnoha členských států, které chtějí pokračovat a nezohlední Eh, ty názory, které nechtěly pokračovat v tomto programu. Bylo by dobré využít tedy iniciativu a práva, které je zakotveno ve smlouvě. Doufejme, že nám bude předložen návrh ohledně právního rámce tohoto programu. A řečník je přerušen. Pane předseda, chtěl bych vás požádat, abyste dodrželi řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát. A nyní za socialisty a demokraty bude hovořit paní Bere. Děkuji, pane předsedo mým kolegou De Castro z výboru pro zemědělství jako předsedkyně emplua, jsme chtěli opětovně uvést tento problém na plenárním zasedání také v souvislosti s prvními prohlášeními, která zazněla ze strany kolegia komisařů 15. únoru, kde komise prohlásila, že využije svého monopolu iniciativy a dá na stůl návrh, který umožní zafinancovat tento program v rámci budoucích finančních perspektiv. Budete mít plnou podporu ze strany parlamentu. To víte. Ale my chceme, abyste šli ještě dále. My se domníváme, že tento program nemůže být rukojmím mezivládních vyjednávání ohledně společné zemědělské politiky. Ale pokud se podíváme na judikáty dvora, vypadá to tak, že tyto legislativní iniciativy dostávají navrh. My tedy žádáme, aby tento program byl skutečným programem solidarity, aby nezatěžoval Evropský sociální fond, Jinak, a tady opakuji, co jsem již řekla, budeme organizovat jakousi solidaritu mezi chudými a to nepotřebujeme. Pane komisaři, žádám vás, abyste dával pozor na následující bod. V tomto parlamentu mnozí nepodporují makroekonomickou kondicionalitu. Tady nebudete mít naši podboru, ale podporujeme takzvanou tematickou koncentraci v rámci strategie 2020 Máte za cíl bojovat proti sociálnímu vylučování a proti chudobě. Tady potřebujeme legitimitu v rámci evropského rozpočtu. Právě proto, abychom mohli zajistit tento program. Proto vás prosíme, abyste pracoval v tomto duchu, abyste přesvědčil také členské státy, které to nechtějí. Eh, snažte se je přesvědčit, využijte vašeho monopolu iniciativního práva a zajistěte, aby se jejich názor změnil. Děkuji mnohokrát. A nyní za ALDE bude hovořit eh, pan Harkin. Máte slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci říci, že vítám návrhy Komise pro přechodná opatření, aby se zajistila potravená pomoc nejchudším v Unii. V současnosti potravená pomoc je poskytována 13 milionům osob v 19 členských státech a na určité úrovni to ukazuje, jakou cestu ještě musíme urazit, abychom zmírnili chudobu a jakým velkým výzvám čelíme. Poskytování potravinové pomoci samozřejmě nestačí ke zmírnění chudoby, ale je to součást mozaiky. A ti, kteří mají přístup k pomoci, je to část zásadní. Ti, kteří trpí chudobou očekávají od Evropské unie určitou míru solidarity. A já jsem slyšela pozitivní komentáře o globalizačním fondu. Bohužel jeho názory nejsou sdíleny řadou členských států. Osm členských států vyjádřilo názor, že bychom měli zrušit tento fond. Takže i když existuje podpora komise a parlamentu pro pokračování tohoto fondu, Určitě na úrovni rady taková podpora není. A zdá se, že program, o kterém dnes dopoledne jednáme, se dostává do potíží v radě. A samozřejmě to ukazuje na širší otázku budoucnosti sociální politiky. Jedna z pěti priorit eh, strategie EU 2020 je zmírnit chudobu. A snad komise podpoří parlament v tomto směru. A jak víte, pane komisaři, určitě budete mít pro tento program podporu Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát. A nyní dalším řečníkem zadalené paní Máte minutu a půl. Pane předsedo, podařilo se nám, aby tento program nebyl zastaven pro 18, nejchudší, 18 milionů nejchudších v Evropě. A Nyní nemáme času na zbyt, abychom umožnili jasnější budoucnost pro potravinové banky. A když budeme sdělovat těmto potravinovým bankám, že program bude pokračovat po roce 2015, tak posléze zjistí, že to tak není. A potravinové banky nepodniknou kroky, aby se osamostatnily od potravinové pomoci EU. A jsem přesvědčená, že se najde většina, abychom pokračovali v určité podobě v přímé potravené pomoci. Ale určitě jsem si jistá, že na radě bude také většina, aby to zablokovala a obrátila se na soud. Znamená to, že tento program by měl pokračovat dva roky, ale pouze za explicitního předpokladu, že to potom bude ukončeno. A je třeba obejít tuto blokádu rady, anebo nalézt v politice soudržnosti něco jiného a potom doufat, že to dopadne dobře. A naděje v dobrý konec je snad jediná jistota, kterou můžeme nabídnout a nebude to dobrá služba nejchudším, pokud řekneme, že ten program přímé pomoci skončí v roce 2014. A pokud to tak bude, tak budou mít možnost se na to připravit do budoucnosti. Děkuji. A dalším řečníkem bude paní Cimen za GUE NGL. Máte dvě minuty. Děkuji mnou krát. pane předsedo. Dámy a pánové, pane komisaři, pokud jsem vám dobře porozuměla, tak eh, projekt, který jste zde učinil, znamená, že komise bojuje za znovu zavedení tohoto programu na rozdělování chudým a udělá vše, aby v dohledné době předložila konkrétní představy z hlediska toho, kde bude lokalizován tento program a jak má být financován. Já si myslím, že je to nezbytné a domnívám se, že společně bychom měli dostat odpovědnosti v tom smyslu, že tento program se musí stát realitou. Ne proto, že je to ultimo ratio, ale proto, že je to podle mého názoru signál, který mu ukážeme lidem, že mm, jsme našli důvod pro tuto nezbytnou solidaritu s těmito nejchudšími lidmi v EU, kteří se nemohou eh, vlastně eh, účastnit vývoje a kteří jsou prvními obětmi v rámci krize v EU. Mám na mysli Řecko, Španělsko a další země, kde přesně to, co činíme jako EU, eh, vlastně vede k tomu, že ponecháváme Vysíláme zde signál a já si myslím, že je naprosto nutné, abychom eh, pomohli 18 milionům lidí v Evropské unii. V současné době závisí na tom, aby měli k dispozici potraviny v rámci tohoto programu. Jde ale také o to, abychom boj proti chudobě považovali skutečně za prioritu, aby to byl bod číslo jedna na našem pořadu jednání. Eh, podle mého názoru je to naprosto rozhodující bod, pokud se chceme dostat dále a pokud chceme, aby občané Evropské unie nám důvěřovali, abychom je získali proto, že skutečně chceme vytvořit solidární Evropskou unii. Kolegové, kolegyně, byli jsme vyzváni k tomu, abychom udělali také něco pro to, abychom přesvědčili ty zprávy, které, jsou, eh, eh, vlády, které jsou proti, aby se k nám přidali. Mnohokrát děkuji. A dalším řečníkem je pan Imbrasas za EFT. Máte slovo na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Rostoucí ceny potravin a rostoucí náklady na živobytí nutí stále více lidí k tomu, že se musí spoléhat na pomoc. Financování e, na rok 2012 je 113 milionů eur. To představuje e, skutečně velké snížení ve srovnání s předchozími roky. Tento program představuje určitou šanci pro nejchudší lidi v Evropě, aby měli přístup k potravinám. Asi 43 milionů lidí v Evropské unii je ohroženo e, chudobou, a nedostatku přístupu k potravin, potravinám. Nevládní organizace zdůrazňují důležitost tohoto programu, proto je nutné eh, nalézt řešení pro eh, tento program. Rostoucí eh, náklady na potraviny a vytápění vedou k rostoucímu napětí v Litvě, v mé zemi. Zde se neustále zhoršuje situace lidí, kteří trpí chudobou. Mnohokrát děkuji a dalším řečníkem za nezařazené Tentokrát je paní Kristýna Morvaj. Mnohokrát děkuji. Kolegové, kolegyně, a program na rozdělování potravin nepomáhá jenom těm nejchudčím, ale pomáhá také podnikům, které díky tomu mohou vydělávat peníze. Asi víme, eh, které podniky to jsou. Možná by se eh, poslanci mohli podívat ve svých zemích, eh, které podniky z toho profitují. Možná by vás to šokovalo. V Maďarsku byly vydány na potravinou pomoc asi 4 miliardy forintů a jsme svědky toho, že tyto peníze dostávají vlastně ty největší podniky, nikoli malé a střední podniky. 660 milionů forintů šlo například do rukou jednoho z největších podniků v Maďarsku. Tyto podniky jsou mimo jiné podniky, které byly potrestány kvůli své kartelové činnosti. My svými slovy často podporujeme malé a střední podniky. A nicméně tyto peníze jdou potom do rukou těch největších podniků v členských státech. A bylo by dobré, aby malé a střední podniky v Evropské unii nebyly eh, znevýhodňovány, když eh, nepodporují odpovídající politický režim v dané zemi. Protože to je přesně pocit, eh, který mají malé a střední podniky v Maďarsku. Nedostávají žádnou podporu. Podporu dostávají jenom ty podniky, které jsou blízké danému politickému režimu. Mnohokrát děkuji. Nyní se dostáváme k jednotlivým řečníkům, pan Silvestris, minuta a půl. Děkuji. Pane předsedo, 18 milionů osob závisí v Evropě na tomto programu a 43 milionů občanů jsou ohroženi chudobou. Chci poděkovat kolegovi Šikerskému a dalším, kteří se zasadili o tuto zprávu ve svých výborech. Ale my jsme proti návrhu komise. Je to přechodné řešení. Tato podpora bude přechodná a je to v rozporu s naším přesvědčením. My žádáme dohodu na úrovni rady, podobné schodě, ke které dospěla Rada pro zemědělství. Je třeba opustit tento program po určité době a to je naprosto chybné. My tento přechodný základ odmítáme. Navíc ve víceletém finančním rámci rezerva 2,5 miliardy euro je naplánována pro program 2014-2019 na v položce pro sociální otázky. Tudíž komise může zajistit pokračování toho, co je v víceletém finančním rámci, abychom zajistili pokračování tohoto opatření. Je to příliš důležité pro příliš mnoho evropských občanů. Ty potřeby jsou velké a Evropa nemůže čelit krizi pouze škrty daněmi, poplatky a kontrolou rozpočtu členských států a odnětím pomoci nechudším. To je politika, kterou nemůžeme přijmout a proto jsme pro program, který je zde navržen, ale musí pokračovat po roce 2014. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem je pan De Castro. Máte minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové, především bych chtěl připomenout s uspokojením zvláště důležitý výsledek, ke kterému jsme dospěli vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení tohoto programu do roku 2013. Bylo to velice obtížné, namáhavé a účastnilo Účastnil se toho eh, celý Evropský parlament, zvláště EMPLA a také AGRI. Chtěli jsme, aby v tomto smyslu komise se zavázala jednoznačně, aby tento program pokračoval i po roce 2013. Prohlášení 6. prosince minulého roku, kdy komise zohlednila eh, stanoviska některých členských států k tomuto programu, nemůže zabránit legislativní iniciativě komise, tak jak je to zakotveno ve smlouvě. Komise musí zohlednit silnou vůli Evropského parlamentu jednoznačné většiny členských států, kteří si přejí, aby se pokračovalo v tomto programu. S uspokojením jsme zaznamenali prohlášení komise, které v tomto smyslu zaznělo. Ještě jednou opakuji, je to nástroj, který umožňuje EU rozdělit eh, každý rok 440 tisíc tun potravin nejchudším eh, lidem, rodinám. Týká se to také mnoha dětí. Z tohoto důvodu Tedy nemůžeme považovat tuto politickou iniciativu jako zakončenou. Pane předsedo, pane komisaři, vzhledem k tomu, že jsou tady světové výzvy, zvláště bezpečnost potravy, nedostatek potravin, která se dotýká zvláště těch nejchudších oblastí, Evropský parlament musí zehrávat svoji úlohu, aby se pokračovalo v tomto programu také po roce 2013. Děkuji mnohokrát. A nyní dalším řečníkem bude pan Lyon. Máte minutu a půl, prosím. Uh, thank you, uh, president. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, tento program byl vytvořen v době, kdy eh, v Evropě byl nadbytek jídla. V současné době obchody jsou eh, prázdné a komise nakupuje jídlo na trhu. Evropský soudní dvůr rozhodl, že musíme eh, nalézt jiný způsob řešení situace. Zdá se, že toto není nejlepší způsob, jak pomáhat nejchudším a e, to si také myslí někteří členové rady. E, většina v tomto parlamentu je pro pokračování tohoto programu. Nicméně EZP není e, správným místem, kde kam tento program umístit. Jsem rád, že právním základem v budoucnu bude ESF. Odpovídá to rozhodnutí Evropského soudního dvora. Zajišťuje to eh, flexibilitu na národní úrovni a zároveň to zajišťuje podporu pro ty nejchudší eh, v Evropě. Mnohokrát děkuji. A dalším řečníkem bude paní Dali, minuta a půl. Mikrofon, prosím. Ve svém návrhu obecného nařízení o strukturálních fondech Evropská komise připravila částku 2,5 miliardy euro pro budoucí nástroj na období 2014-2020. A to přes rozhodný odpor členských států je to odvážná volba ze strany komise, která jde směrem, který si přeje Evropský parlament a většina našich občanů, kteří musí stále více využívat pomoc potravinových bank všude v Evropě. Vzhledem ke zhoršování se sociální krize je to odvážné, ale nedostatečné. A dnes eh, tato částka přesahuje pouze půl miliardy euro ročně a na sedm let je návrh 2,5 miliardy a komise tedy snižuje o 1 miliardu euro tuto celkovou částku, když požadavky jsou stále vyšší. A vůbec nevíme, jaké jsou záměry komise, pokud jde o cíle budoucího programu. Pokud tyto prostředky budou alokovány v rámci sociálního fondu, zdá se, že vzhledem k řízení tohoto fondu bude obtížné nakupovat potraviny na zemědělských trzích, aby byly rozdávány nejchudším. A tato praxe byla odsouzena soudním dvorem. Bez řešení se potravinové banky ocitnou ve stejné situaci, před kterou zatím unikali. A co chceme tedy dělat? Za sebe si myslím, že je nezbytné zachovat dostatečný rozpočet pro tento program, zajistit, aby všichni a jeden každý z nás měl nárok na zdravo, zdravé a dostupné potraviny a měla by existovat skutečná záchranná síť a směrnice o minimálním příjmu. Děkuji. A nyní kolega Learik. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Lituji, že jste nic konkrétního a přesného neohlásil. Snad eh, jsme zahlédli jenom to, že budeme odebírat z Evropského sociálního fondu, aniž bychom tento fond navýšili. A pokud dáte 2,5 miliardy do víceletého programu určeného na tuto oblast, to bude znamenat, ať si to přejme nebo ne, snížení každoroční alokované částky o 100 milionů euro. Za těchto podmínek nemůžeme přijmout takovou situaci. A navrhuji tedy, abychom společně komisa a parlament a snad s výborem pro zaměstnanost a sociálněci, abychom podnikli iniciativu slyšení, společné jednání s, eh, se solidárními organizacemi v Evropě, abychom posoudili potřeby, vyčíslili tyto potřeby a společně hledali takový návrh, který bychom mohli se všemi modalitami právními zavést do diskuse. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo paní Morán Šantier na minut a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem naslouchala vašemu vystoupení. Vy navrhujete, aby tento program pro nejchudší byl použit v rámci Evropského sociálního fondu. Chtěla bych připomenout, pane komisaři, že Evropský sociální fond z většiny je určen profesní integraci. A přitom začlenování do trhu práce je absolutně nezbytné počínání z hlediska eh, sociální integrace. Sociální integrace nemůže existovat bez profesní integrace. Nemůžeme eh, tedy ustoupit. My musíme i nadále být velice bdělí z hlediska profesní integrace. Co se týče eh, této potravinové pomoci, ano, já bych si přála, aby ty částky, to znamená 500 milionů eur ročně, aby tyto částky byly uchovány a aby tento program existoval až do roku 2020. Ano, je na vás, abyste přesvědčil zdrženlivé země. Ale my eh, nepřipustíme kondicionální klauzuly z hlediska těch eh, dobrých podmínek eh, v sociální oblasti. To by byl jakýsi dvojí trest. A chci vám říci, že tento program potřebujeme. Jsme velice mobilizováni, máme skutečnou odpovědnost za to, aby trval i nadále. Děkuji. Děkuji. A dále bude hovořit pan Derden. Máte slovo, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, my jsme to opakovali několikrát eh, v tomto parlamentu, zvláště během jednání ohledně mé zprávy, která se týkala platformy chudoby. Pokud nevyšleme signály a neukážeme, že Evropa je na jejich straně, bude i nadále se snižovat důvěra v EU. Lidé se budou uzavírat sami do sebe. My všichni víme, že existuje blokující menšina na radě, aby zastavila veškeré iniciativy v tomto smyslu. Tento potravinový program není jediným předmětem. Také globalizovaný fond, neboli takzvaně globalizační fond, je ohrožen. Musíte vykonat svoje iniciativní právo z hlediska tohoto důležitého programu. Musí se stát trvalým, solidárním programem, přestože existuje odpor na úrovni rady. To je signál, který očekává evropská populace. Využijte této příležitosti. Neváhejte. Musíme přesvědčit radu. A samozřejmě v nejhorším eh, případě se to zablokuje až do doby, kdy zvítězí socialisté a demokraté ve Francii a v Německu. Děkuji mnohokrát a Příští řečník je pan Heusling. Máte slovo, minutu. <clears throat> Já se domnívám, že napříč politickými skupinami se shodneme. A doufám, že tím přesvědčíme i země, které se postavily proti tomuto programu. Je naším úkolem samozřejmě být solidární s 18 miliony lidmi, kteří jsou odkázáni na tento program. Nicméně potřebujeme nový základ, protože eh, kolegové už poukázali na to, že eh, už zde nejsou přebytky z SZP. Proto musíme nalézt nový základ, eh, který využijeme pro to, abychom mohli rozdělovat tuto potravinovou pomoc. Samozřejmě také musíme posílit regionální iniciativy a pomáhat těm, kteří poskytují potravinovou pomoc. Je třeba, aby zde existovala síť na zásobování. Eh, není možné, abychom eh, měli fond jenom eh, na dva roky a poté se nevědělo, co bude dále. Ti, kteří jsou odkázáni na tento fond, potřebují mít jistotu, že se jedná o dlouhodobý program. Mnohokrát děkuji. A nyní má slovo na minutu paní Zube. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Sociální problém chudoby už není přijatelný v Evropské unie. 24,3 populace, což jsou miliony lidí, žijí eh, v chudobě v Evropské unii. Když nemáte eh, zaměstnání, jste ohroženi chudobou. Nebezpečí chudoby často jde ruku v ruce s neplacenou prací, eh, nízkokvalifikovanou prací či prací na částečný úvazek. Eh, Rozpočtová konsolidace, která se prosazuje v parlamentu, eh, je situaci jenom zhoršuje. Není přijatelné, aby v těchto problematických dobách jsme odebírali pomoc lidem, kteří tuto pomoc nutně potřebují je nutné, abychom zajistili právo lidí na to nežít v chudobě. Je to 500 milionů eur ročně. To jsou peníze, které eh, by měly pomoci solidaritě v Evropě, ale zdá se, že to jsou jenom prázdná slova. Mnohokrát děkuji a nyní na minutu a půl má slovo pan Hranz Garcia. Paní Hranz Garcia. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Díky pomoci Evropské unie Potravinové banky vykonaly sociální práci, která je všude uznávána, kterou je třeba zachovat. Evropská integrace se inspiruje solidaritou a územní a sociální soudržností a je třeba i nadále sázet na tato opatření. V kontextu současné ekonomické krize 80 milionů občanů je pod prahem chudoby. 80 milionů osob si musí dobře rozmyslet, zda se bílkoviny dostanou do jídelníčku dvakrát týdně. Musíme dbát také z zemědělských aspektů tohoto návrhu. Musíme podporovat veškeré iniciativy, které umožní podpořit tento program a pokračovat v něm po roce 2014, zejména v rámci nové víceleté finanční perspektivy. Je třeba, aby došlo k dohodě s radou. Nesmíme znovu upadnout do egoismu na úkor evropských občanů. Dečné díky a další řečnici je paní Sarbo, minutu a půl. Děkuji. Dohoda, které bylo dosaženo během meziinstitucionálních vyjednávání zajišťuje, aby tento program měl stejné financování do roku 2013. Bohužel některé členské státy eh, byly proto, aby tento program byl po roce 2013 naprosto zrušen. 18 eh, milionů evropských občanů eh, získává potraviny prostřednictvím tohoto programu. Nesmíme zapomínat, že 80 milionů lidí v Evropě žije pod hranicí chudoby chci zdůraznit jednu věc. Eh, hlad a chudoba existují i v Evropské unii. Nemůžeme na to zapomínat a situace se zhoršuje hospodářskou krizí. Čísla, která jsem právě zmínila, ukazují, jak důležitý takovýto program bude i v budoucnosti. Bylo by nelidské zrušit takovýto program ve chvíli, kdy situace lidí se zhoršuje. Chudoba v roce 2013 nezmizí. My budeme potřebovat tento program i po roce 2013. Měl by to být evropský program, který bude mít stejnou úroveň financování jako do posud. To je důvod, proč žádám od komise, aby se podívala na to, kde by mohl být tento program umístěn v rámci víceletého finančního rámce. Nicméně nechci, aby zde bylo nějaké spolufinancování ze, členy, člen, ze strany členských států. Eh, vyjednávání o víceletém finančním rámci probíhá. Eh, nicméně eh, tento program se v rámci VFR ještě dostatečně neřešil. To je třeba změnit. Mnohokrát děkuji. A posledním řečníkem na seznamu řečna eh, je paní Patrao Neves. A pane předsedo, Pane komisaři, já jsem velice ráda, že komise konečně schválila opatření, která umožní využívat peníze na pomoc nejchudším v EU. V době dalekosáhlé krize Eh, zdá se, že máme peníze na to, abychom eh, pomáhali lidem mimo EU. Eh, nicméně s ohledem na to by bylo těžké vysvětlit lidem, proč bychom nebyli schopni nalézt těch 500 milionů eur pro tento a příští rok. Samozřejmě po roce 2013 budoucnost tohoto programu je nejistá. Já bych chtěla vyzvat kolegy a také kolegy v radě, aby podpořili tento program. Je zásadní, aby budoucnost tohoto programu byla zajištěna a aby se i nadále eh, poskytovaly potraviny nejchudším osobám v Unii. Eh, v Evropě máme společný prostor. Já si myslím, že je potřeba, abychom byli solidární. Děkuji. Nyní dostane slovo pět poslanců v rámci Catch the Eye de las Temera. pane předsedající Já opakuji, že je nutné dospět k globální dohodě, k dohodě budoucnosti, proto abychom pomohli těm nejzranitelnějším, těm vyloučeným, těm chudým. Hovoří se o 13 milionech osob v 19 členských státech. 30 milionů osob se nedostatečně vyživuje trpí skutečnou potravinovou chudobou. Je nezbytné, abychom spolupracovali na tom, aby tento program i nadále pokračoval po roce 2013. Měli bychom využít eh, této rozpravy a všech možností v rámci víceletého finančního rámce a společné zemědělské politiky, abychom uchovali tento program a překonali právní překážky. Z velké části členské státy prožívají obtížné období. Musíme tedy zdvojnásobit úsilí, abychom ochránili nejchudší, kteří trpí nejvíce. Jsou to nejstarší občané, nemocní, nezaměstnaní, miliony osob, kteří žijí pod Prahem chudoby. Právo legislativní iniciativy ze strany komise je zásadním právem a tady nejsou rozpory. Všichni jsme na vaší straně. Děkuji paní Iregvek. Minutu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, pane komisaři. Myslím si, že se musíme podívat na příčinu tohoto problému. A tou příčinou je současný neoliberální ekonomický model, který je uplatňován ve většině členských států, které se opírají uh, o e, strategii ekonomických, strukturálních e, náprav, které ničí zaměstnanost. Není tady skutečná veřejná politika. A ti občané, kteří nejméně mohou za tuto krizi, jsou pohlceni v této spirále chudoby. Více než 13 milionů Evropanů v současnosti je vystaveno nebezpečí marginalizace, sociálního vyloučení a absolutní chudoby. Solidarita a evropská soudržnost nás vede k tomu, že musíme přijímat ekonomická opatření, abychom ještě více neprohloubili tyto nerovnosti. EU musí být na straně těch nejslabších občanů, kteří nejvíce trpí krizí a musí přinášet efektivní řešení. Jedině takto evropské instituce získají opět důvěru. Je nezbytné pokračovat v tomto programu potravinové pomoci. Děkuji, pan Kelly. Minutu. Uh, Uh, Myslím, že je důležité, abychom projednávali tuto otázku, zejména protože jsme známi, že pomáháme na celém světě, pokud jde o potraviny. A současně řada občanů si zaslouží naši pomoc, protože jsou chudí a jsou sociálně vyloučeni. Musíme se snažit jim pomoci a tato odpovědnost nám náleží, abychom jim poskytli pomoc nejenom jenom letos nebo příští rok, ale až do roku 2020. Musíme skutečně dosáhnout cílů, které jsme si stanovili a pokračovat i po roce 2020. Mělo by to pokračovat v budoucnosti. Děkuji. Pan Guedes, minutu. Pane předsedo, pane komisaři, není možné měřit hodnotu společnosti jenom HDP. Eh, měří se to také eh, například vzděláváním, zdravotnictvím a také tím, jak daná společnost chrání a podporuje nejznevýhodněnější osoby. Eh, toto je program, který se může zdát program malého rozsahu. Ale není tomu tak. Tento program je základem určité morální diagnózy Evropské unie. Nejde zde jenom o ekonomické myšlenky, jde zde také o spolupráci a solidaritu. Solidaritu s lidmi, které, kteří tento program potřebují. 43 milionů občanů nás potřebuje. Ehm, nesmíme nekonečně diskutovat o právním základu a o postupech. Potřebujeme jednat. Já bych byl rád, aby komise skutečně hájila morální sílu evropské myšlenky. Mnohokrát děkuji. A jestli moje výslovnost vašeho jména byla špatná, tak já se omlouvám, říká předseda. Děkuji a posledním řečníkem Poslední řečnicí je paní Žordána jednu minutu. Predlog Evropské komisie, da nadaljujemo s rozdělováním hrany nebo. Návrh Evropské komise ohledně tohoto programu, v kterém by se mělo pokračovat, to bylo rozhodnutí, které bylo přijato roku 2008. Eh, nastala krize a situace je ještě horší v mnoha státech. Je tady ještě více chudých občanů a lidí, kteří jsou ohroženi. Evropská unie musí zůstat solidární. To znamená, že je nutné přijmout opatření, která oživí ekonomiku. Ale zároveň nesmíme zapomínat na osoby, které jsou v nouzi. Musím říci, že v mé zemi, ve Slovensku, v některých eh, částech je situace velice obtížná a to e, v té míře, že charitativní organizace musely přerušit rozdělování potravin, protože tady je nedostatek potravin. Takže opatření komise jsou vítána, musí být efektivní. Mr. Commissioner. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, budete tak hodný a uzavřete diskusi jménem komise. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Nejdříve bych chtěl přivítat podporu Evropského parlamentu pro tento program. Víte, že bylo navrženo ze strany komise v rámci víceletého finančního rámce 2,5 miliardy eur. Komise eh, chce využít svého práva iniciativy. Souhlasím s tím, že potravinová pomoc je součástí našich širších snah bojovat proti chudobě a vyloučení. Něco takového bude přijato pouze ve chvíli, kdy to bude součástí um, dalších nástrojů, které podporují sociální začlenění v rámci financování z Evropského sociálního fondu. Uh, v reakci na to, co řekla paní Cornelisen a další poslanci, bych chtěl zdůraznit, že chceme bojovat za to, aby potravinová pomoc pokračovala i v budoucnosti, tak jak jsme navrhli. Nicméně jsme si vědomi toho, eh, že je potřeba, aby dohoda eh, byla eh, schválena včas, a proto, aby odpovídající organizace se mohly připravit na pokračování programu. Proč je potřeba mít tento program? Na to bych chtěl odpovědět tím, že ve chvíli, kdy máme jasné cíle pro boj proti nezaměstnanosti a chudobě, Evropská unie nesmí zapomínat na to, že více než 43 milionů Evropanů si nemůže dovolit eh, obden mít eh, jídlo s dostatkem bílkovin a mnoho dětí v Evropské unii nemá odpovídající stravu kvůli tomu, že jejich rodiče jsou chudí. Solidarita není jenom ideálem, ale je to také jakýsi morální imperativ. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Tímto končím rozpravu k tomuto bodu. Napirendünk következő pontja. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to